I read that the chair starts the second meeting slot with the announcement of the results of the first voting <laughs> session. Takže eh, předseda eh, má začít eh, tento další slot tím, že oznámí výsledky z volebního zasedání. Takže máte výsledky písemně. My jsme nedali absolutorium radě, protože nám neodpovídá a také také ECOSOKu, tedy hospodářskému a sociálnímu výboru. Máme tedy dvě redukovaná absolutoria. Pardon, dvě odmítnutá absolutoria. No a budeme pokračovat eh, finálním hlasováním. Můžeme zahájit druhé hlasovací zasedání a to až do 17.15 ale musíme ověřit, zda máme kvórum. Takže 18 poslanců. Hlasování otevíráme nyní a bude trvat do 17.30. 17.30. Eh, není to přesně tak, jak to mám napsané v programu, ale myslím, že do 17.30 to stačí. Jsou to de facto jenom dvě malá hlasování po jménech, to se dá zvládnout. A hlasování tedy ukončí v 17.30. Tak eh, my jsme tedy chtěli eh, ještě ověřit kvórum. Myslím, že tady máme pana Černeckého, pana Cvetelinu, takže je nám nás kolik 6, 7. Já bych možná zavolal kolegovi Sarvamovi. Eh, prosím, stiskněte knoflík, abychom zjistili kvórum. Takže eh, kvórum máme, je nás dokonce devět. Takže to stačí, eh, čili zahajuji hlasování. Každý může tedy používat ten nástroj, který jsme používali už dopoledne, už ho známe a použili jsme ho úspěšně. Bylo to naše první hlasování, eh, první hlasovací zasedání pomocí tohoto nástroje. A teď tedy eh, vítám eh, pana Burčera, nového generálního ředitele DG Agri. Máme tedy eh, z DG Agri rozjednaných mnoho věcí, máme konkrétní případy, máme víceletý finanční výhled, máme několik problémů, které kont vnímá jako velmi kritické, takže jsme rádi, že jste tady s námi. Víme, že se v tom velice dobře vyznáte. Jsme rádi, že jste mezi nás zavítá. Máte slovo. Eh, vážená paní předsedkyně Holmajerová, vážený pane zpravodaj Kůsi, eh, dámy a pánové, členové výboru, já vám děkuji eh, za příležitost prezentovat vám zprávu o činnosti DG Adry, Agri eh, za rok 2019. A de facto pohybujeme se v rámci DG Agri a interního kontrolního rámce eh, společné zemědělské politiky. K roku 2019 je třeba říci, že celkové celkový výkon eh, potravinářsko-zemědělského Eh, sektoru eh, se potýkalo také s eh, covidem. A nicméně podařilo se dobře fungovat i v roce 2020. Podařilo se zajistit to, že z covidové krize se nevyvinula krize potravinová. Podařilo se nadále zajistit zasobování Eh, dostatečného množství kvalitních potravin. A to je důležitá část naší společné zemědělské politiky. Eh, poskytujeme přímé platby eh, síti našich farmářů, a to i během krize, abychom zajistili, že zemědělská činnost po celé Evropě se ve všech jejich částech bude fungovat. Také eh, jsme se eh, zabývali tedy krizovým eh, opatřením, krizovým řízením, například využitím soukromých skladovacích zařízení a to se podařilo. Důležité je říci tedy, že bezpečnost potravin je skutečně zajištěna. Nyní ke konkrétním úspěchům za rok 2019. V tomto finančním roce jsme měli 7 milionů příjemců pomoci eh, jako podporu příjmu, investic do statku, ale také do zavádění eh, ekologických a klimatických, klimaticky příznivých eh, zemědělských postupů. Ale nejde tady jenom o platby farmářům. Je to také o spravedlivé rozdělování těchto peněz. Zpráva o činnosti ukazuje, že rozdělení přímých plateb je daleko jemněji rozlišení, než jak si možná eh, veřejnost myslí. 72% byla vyplacena eh, rodinným farmám o rozloze 5 až 200 eh, hektarů. Komise chce dělat ještě více eh, v roce 2020 v tomto smyslu, tedy v, ve smyslu spravedlivého rozdělování a probíhají tedy eh, v tomto smyslu jednání o budoucí podobě společné zemědělské politiky. Ta musí být také ekologicky udržitelnější a mm, v této souvislosti je dobré vědět, že v roce 2019 nám opět podařilo zvýšit Eh, rozlohy farem, které eh, pracují v biorežimu na 8 a eh, ta vrstva na ozelení zemědělství se týká nyní 80%, 80% zemědělských ploch. Ale pokud se týče udržitelnosti společné zemědělské politiky, je možné dělat více, jak nám připomíná neustále eh, eh, Evropský soudní dvůr, například eh, v oblasti biodiverzity a opilovačů. Také je možné vzít v úvahu iniciativu Green Deal, strategii spole na vidličku a strategii biodiverzity. Návrh společné zemědělské politiky obsahuje ambiciozní systém eh, podmíněnosti. Eh, jsou zde tedy eh, způsoby rozšířování, rozdělování v členských zemích a nyní také se to bude týkat druhého pilíře v oblasti ekologických eh, záležitostí. Eh, myslím, že eh, klíčové je zmínit ještě jeden úspěch v oblasti společné zemědělské politiky, a to jsou mladí farmáři. Tady myslím, že v kontextu našeho programu rozvoje venkova se nám podařilo přispět ke generační obnově protože více než 101 eh, tisíc eh, mladých farmářů dostalo podporu do začátku. Já bych ještě chtěl připomenout, že v roce 2019 jsme navrhli přechodné období, přechodné, přechodnou úpravu, eh, než vstoupí v platnost nová společná zemědělská politika, která je dosud ve stavu jednání. Nyní k kontrolnímu rámci, tedy vnitřnímu auditu, eh, finanční eh, řízení a věrohodnosti. Tak, eh, jak víme, společná zemědělská politika se zhruba 40% podílí na celém rozpočtu Evropské unie. Musíme říci, že odhaduje se chybovost v dotacích 1,89%, což je daleko méně než eh, v předchozích letech. Takže vlastně poprvé jsme se za celou tu eh, společnou zemědělskou politiku dostali pod prach závažnosti, což je 2%. Eh, v prvním pilíři tam máme 5,7%, v druhém pilíři je to 2,7%, tak to prostě je ale i tak eh, je chybovost menší. Pokud se týče eh, celkové ohrožené částky, tak ta je menší. My samozřejmě jsme provedli mnoho korekčních kroků eh, v našem účetnictví a podobně, takže po vyčištění účtů se domníváme, že jde 7,12%. To ovšem neznamená, že by náš interní auditní systém byl zcela v pořádku. Z zprávy o činnosti eh, máme mnoho případů eh, platebních eh, agentur, kde jsou některé záležitosti hm, ne zcela doloženy. Takže tolik v krátkosti ty klíčové prvky naší Eh, naší činnosti podle naší zprávy o činnosti, mm, které jsem chtěl zmínit a těším se na výměnu názoru. Tak děkuji vám, pane generální řediteli Kusy a nyní eh, pan Kus. Děkuji, paní Holmajer, děkuji, pane Bučere, za eh, tuto zprávu. Tady nám nabízíte obrovská čísla, samozřejmě je to dáno tím podílem na celkovém rozpočtu. Já eh, mám přesto několik otázek, možná eh, trošku do detailů, ale snad nám k tomu budete moci něco říct. První otázka, tady eh, se to týká zvláštní zprávy účetního dvora 2319, Eh, ke stabilizaci příjmu zemědělců. Eh, bylo zde mimo jiné zjištěno, že v některých případech, například v případě jablek, že tržní cena jablk, jablek poklesla tak nízko, eh, že podpora, která je dává na například polským zemědělcům, eh, leží 10% nad úrovní podpor eh, v EU. Čili takto 10% nad eh, tržní cenou. Ptám se, čím to je a co proti tomu děláte, zda nám to můžete něco říci. Druhá otázka. Tady jde o nový postup OLAFu, který byl zaveden a to znamená, že závěrečné zprávy a e, výsledky a jejich realizace se více hlídají. E, můžete nám teda říci, e, jaké jsou výsledky a jaká jsou zjištění? A další, pokud se týče té chybovosti, jak jste řekl, za celkové zemědělství E, skutečně poklesla, ale přesto máme tedy těch 2,75%, tak to je pořád ještě hodně. E, co děláte proti tomu a čím to vlastně je, že je tato chybovost tak vysoká? Děkuji vám. Pane generální řediteli, děkuji vám, pane Kusy. E, já bych tedy začal od konce. Eh, dovolte, aby připomněl, že celková chybovost je pod dvěma procenty, to je 1,89 za celou zemědělskou politiku. Ale máme rozdíl mezi přímými platbami podle prvního pilíře, které se odvíjejí od plochy a pak máme některé části toho druhého pilíře, to je Eh, rozvoj venkova a ty jsou také částečně dány eh, eh, rozlohou, například tedy rozvoj zemědělských ploch a podobných ploch. A jsou zde specifická pravidla pro ochranu životního prostředí. Ale pak máme ostatní, ostatní výdaje v druhém pilíři a to jsou většinou investice a u investic je to tradičně tak, že chybě více než v tom prvním. Čili protože tam se kontroluje pouze jenom, jestli, ta, jestli ty plochy souvisí, souhlasí. Takže eh, my máme tedy verifikační systém teď nový, teď eh, vlastně opravdu rozloha ploch se dá Eh, nyní dobře kontrolovat, ačkoliv zavedení tohoto systému bylo pro členské země velmi náročné. Naštěstí teď už máme vlastně podrobnější možnost eh, měření ploch a to funguje velice dobře. A tím se vlastně vysvětluje eh, ta chybovost v prvním versus druhém pilíři. No, co s tím, tak především my neustále se snažíme vést členské země tak, aby to dělali lépe, ale ten nejlepší nástroj, který máme, eh, se týká zejména tedy těch eh, výplatních agentur. Tam skutečně mají tu eh, chybovost i kolem 5%. A tady je třeba, aby se tam nastavila trošku jinak pravidla. A možná eh, druhou, druhým zdrojem chyb v druhém pilíři je to, že eh, tady hlídáme nejenom zda sedí rozlohy, ale také eh, zda řízení ploch se opravdu dodržují. To znamená, jestli se třeba snižuje množství pesticidů, jestli biodiverzita se hlídá tak, jak má být, či to jsou také zdroje chyb. Co se týče otázky tržních opatření. A to vyšlo na povrch zejména během covidové krize. Tržní opatření by měla řešit krizové situace. A je třeba je adaptovat velice rychle a ty průměrné ceny což jsou tedy ty tržní ceny, tak eh, se musí, eh, musí se tedy přizpůsobovat. Eh, my jsme pečlivě studovali zprávu, o které jste hovořil, například tedy v Polsku, no a z toho musíme vyvodit poučení. Co se týče postupu OLAFu, já musím říci, že tento nový prvek jejich procesu mě není zasud znám, omlouvám se. Tak eh, já musím říct, že Olaf eh, už eh, je poměrně dlouho, tady dlouho s námi, to není nic tak, tak nového. No nic, ale chtěl bych také položit pár otázek. Za prvé tedy jako doplnění k tomu, že skutečně některé staré druhy podvodu, jako že třeba Eh, že neexistovaly podporované olivové stromy nebo že se vůbec neprováděla zemědělská činnost, tak to skutečně eh, za to děkujeme vám, vašemu direktorátu. Jsou tady ale ještě další problematické eh, věci, Například komise v současné době vnímá, že existují problémy, ale je trošku eh, špatné, když člověk se eh, dočte třeba, že eh, jeden podnik Agrofert v roce 2019 dostává 75 milionů eur, což je více než kolik platí na daních. Takže to skutečně se velice těžko vysvětluje. To znamená, že to, to, to já opravdu jaksi nevím, jak je to možné a dostávám tedy reakci, že jako, a co má být. V zásadě eh, je to tak, že dále více velkých podniků eh, prostě je to tak, že více než 90% eh, ploch je v roce asi 9% oligarchů a ten zbytek, že jo. A je to i jinde, v eh, Maďarsku, eh, v Rumunsku, eh, vývoj, který je problematický, a to i z trestního, z trestně právního hlediska. Takže to bylo tedy takto v roce 2018. Já doufám, že v roce 2019 se to zlepší takže eh, pro mě je tady důležité to, aby to, co jsme zjistili v roce 2018, co se děje, že tedy malí semedělci eh, jsou vyvlastňováni a v podstatě nemají šanci se bránit proti těm velkým, že mm, tam funguje E, tedy nefunguje právní stát a tito lidé se nemají na koho obrátit, když prostě nemají e, právo žalovat, e, státní instituce žalobu nepřijmou, státní instituce prostě nefungují, jak mají, takže my v podstatě dáváme peníze jak si tam, kde jsme to možná ani nechtěli a de facto podporujeme, podporujeme tedy Eh, oligarchy. A tady skutečně stačí mít pár set hektarů a dostávám prostě ještě z prémí 4% a nemusím dělat celkem nic a eh, ještě, ještě, jsou, ještě jsem velkým ekologem. Eh, tak toto dělají třeba miliardáři v Německu. A tady musím říct, že tady to mi dělá opravdu starosti. Tady skutečně jsou zde bohatí, kteří mají velký vliv. Eh, já tedy nemám nic eh, proti jejich miliardám, ale prostě nevím, proč jim máme ještě přidávat 70 eh, miliard. Takže tak, já teď ještě dám krátce slovo Tomášovi, který právě usedl a pak jako třetí ano, Zatelína. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dotaz týkající se sociální inkluze, chudoby, snížení problémů s ekonomickým rozvojem v oblastech venkova. Zde se zdá, že jsou určité potíže týkající se pokračujícího pokroku směrem k našim nastaveným cílům. Jenom 17,5 cíle u zkvalitnění informační infrastruktury bylo do, zatím dosaženo. Vytváření pracovní příležitostí v oblastech venkova je nedostatečné. Projekty běží velice pomalu. Poslední výsledky ukazují, že je to jenom 14 nastavených cílů, které byly stanoveny pro eh, rok 2023. Jenom k takovému výsledku zatím došlo. A proč je tomu tak? A co se učiní pro to, aby se urychlil pokrok a abychom zajistili splnění cílů v tom navrhovaném časovém harmonogramu? Děkuji mnohokrát. Vielleicht Lina, gleich und dann der Herr Generaldirektor. Danke. Děkuji, Svetelína, a následovat bude zástupce generálního ředitelství. Děkuji, děkuji za účast. Já jsem se soustředila v prvé řadě na to, že jsme konstatovali pozitivní trend u snižování chybovosti, u sdíleného řízení až po přímé řízení. Pan Kus rovněž položil celou řadu otázek na téma následujících kroků, které by měly být podniknuty proto, aby byla chybovost nadále snižována. Zvláště v souvislosti s přímým řízením já nebudu opakovat tyto nas- už vyslovené otázky, jenom bych se chtěla přemluvit za to, aby jste nadále pracovali na snižování chybovosti. Co se týče těch výhrad krok k roku 2019. Musíte, prosím, můžete prosím říci, kolik eh, navrhovaných akčních kroků bylo předloženo pro zatím komise v této souvislosti? Děkuji. Děkuji, prosím, eh, generálního ředitele. Děkuji. Paní... Děkuji, paní eh, předsedající. Olaf je samozřejmě po mně pojem od začátku Eh, mé činnosti v Evropské komisi. Samozřejmě s ním spolupracujeme a předáváme mu všechno to, kde eh, je nějaký, nějaké podezření. Eh, já vám asi nebudu moci z hlavy říkat nějaké, nějaké příklady, ale OLAF samozřejmě pro nás funguje. Co se týče vaše otázky, k distribuci přímých plateb. Myslím, že jste se tím opravdu dotkla něčeho, co nám velmi leží na srdci našemu komisaři. A sice, aby distribuce probíhala spravedlivě. Myslím, že tady jsou prvky, které je třeba vzít úvahu. Za prvé, komise už dnes eh, vstávající společné zemědělské politice Eh, zkouší interně externí konverze. A samozřejmě, že přerozdělování eh, přímých pladeb malým farmám a mladým farmářům, abychom je posílili kapitálově a abychom tedy byli férovější v přerozdělování. Ve stávající a budoucí společné zemědělské politice bude nadále možné, aby členské země přispěly vyššími částkami mladým farmářům na eh, určitou výměru prvních eh, hektarů. Ale to samozřejmě není to, o čem jste mluvila. Tady skutečně máme ten problém. Evropská komise v reformě zemědělské politiky na léta eh, do roku 2027 řekla, že platby by se měly eh, odříznout po dosažení 100 tisíc eur, a to naprosto napevno, a eh, od 60 tisíc eur by se měly platby eh, redukovat. Takže to vlastně navrhujeme. Ten bod se nyní projednává spolu, spolulegislátory, tedy s radou a s parlamentem, a Evropská rada, tedy šéfové vlád, se neshodují s návrhem komise na tom zastropování, případně redukci, ale chtěli, aby to bylo dobrovolné na úrovni členských zemí. Takže v podstatě členské země by se měly zvolit, eh, jak zavedou eh, zastropování, případně redukci plateb. Eh, poslední, poslední tedy zasedání ministru zemědělství, tak to vyznělo, což je mi velmi líto, ale debaty pokračují. Dále s tím souvisí otázka, kdo by měl platby získávat. Vy víte, že eh, naše platby eh, jsou vázány na zemědělské rozlohy a na to, že se zde odehrává nějaká zemědělská činnost, výroba eh, potravin, a nebo že je používána, nebo že je udržována tato půda v dobrém ekologickém stavu. A jak jste říkala, tady to skutečně se stává předmětem investic. Eh, není to, nejde to tady přímo eh, farmářům. My jsme eh, se tím zabývali v rámci reformy dvěma způsoby, a to tedy jak definovat zemědělskou činnost a udržování půdy. Ale také šlo o to, abychom členským zemím dali příležitost, aby eh, z těchto dotací, z přímých plateb mohli profitovat pouze skuteční farmáři. Ale bohužel debaty v tomto bodě pokračují a pokračují a možná ne tím správným směrem. Já eh, plně sympatizuji s vaším požadavkem, abychom podporovali malé farmáře, kteří v českých zemích eh, možná mm, pro ně neplatí tedy eh, pravidla právního státu. Eh, v našich doporučeních pro absolutorium se nacházíme tedy v situaci sdíleného řízení. Máme zde legislativu, kterou je třeba dodržovat a teď je na Eh, členských zemích a justici, aby se tím zabývala. Eh, eh, Vyžádáte, aby lidé se mohli na nás obracet se stížnostmi, ale co s tím můžeme dělat, pokud je to otázka vnitrostátních kompetencí a soudů? Čili i když dostaneme nějakou stížnost, musíme ji tedy vrátit do členské země a příslušných eh, vnitrostátních institucí. Takže já plně sympatizuji s tím, eh, co jste řekla, ale rozhodovací procesy v této oblasti jsou takové, jaké jsem právě řekl. Co se týče sociální inkluze, tak eh, tady bych tedy eh, řekl to, co tady zaznělo, eh, to je tedy ten broadband eh, v, v, z venkovských oblastech. Tak to, aby tam ta infrastruktura byla, je samozřejmě zásadní pro to, aby se tam to mohli využívat nejenom společnost obecně, ale také eh, zemědělci, protože takovéto přesné obdělávání opravdu vyžaduje použití a IT nástrojů. Takže opět, já eh, jsem optimistický a domnívám se, že eh, s bojením sil v rámci DG Eh, Agri a z kolegů z kohezní a strukturálních fondů plus nové generace eh, financování EU, že se nám podaří v tomto směru pokročit. Co se týká otázky paní Venkové, my jsme už eh, obdrželi téměř všechny akční plány pro rozvoj venkova které vlastně by měly být eh, podány všechny do 15. října. Já vám k tomu mohu poslat více. Eh, myslím, že jsou celkem uspokojivé. Děkuji vám. Nyní Ramona Strugariu, Vilhelm Kramon a Richard Čánecký. Děkuji, paní předsedající. Jsem zde za kolegu Olivie Šastela. Mám pro vás otázku. Já se omlouvám, že budu přebíhat mezi dvěmi zasedacími sály. Budu se vždycky snažit přijít sem do sálu na další kolečko otázek. Jinak se připojím na dálku. První otázka zní, jaká opatření byla přijata pro to, aby došlo k dalšímu zjednodušení evropské legislativy ve prospěch zemědělců. Druhá otázka zní, v, souladu, v souladu s počtem programu Agri se sdíleným řízením. Jaké kroky byly učiněny k tomu, aby se snížila chybovost? Další otázka. Jak vysvětlujete, že 18 platebních agentur má chybovost 2 až 5 a jiné více než 5 Jak vysvětlujete, že korekce u Portugalska a Rakouska je 5,2 Dále je zde několik výhrad, pokud jde o EVB 02, zvláště o potraviny zemědělství a vinařství e o 4 rozvoj venkova. Jak vysvětlujete, že 30 z 71 platebních agentur mají chybovost 2% a jiné mají e, chybovost větší než 5 Byly už uh, uskutečněny nápravné kroky? Děkuji. Děkuji a prosím Violu. Děkuji. Děkuji, pane Voči, za předložení zprávy, děkuji za vysvětlení kolegům. Bylo velice zajímavé se vyslechnout, co jste se pokusil vysvětlit ohledně sdíleného řízení, je to o tom dilematu, které zde figuruje. Výraz eh, sdílené řízení je, řekněme, poněkud zvláštní, protože nejde o žádné sdílení. Jsou zde finanční prostředky a potom kompetence. A to je moje potíž. Myslím, že je to potíž, kterou uh, zaznamenávají i další. Dochází zde k akumulaci, k akumulaci plochy, což je mimo naši kontrolu a proto Slovensko a v některých případech i Rumunsko a Maďarsko má potíž s tím, jak s tím hospodaří mladí zemědělci. A máme zde program pro mladé zemědělce, ale nemají přístup eh, k pozemku. Jsou to ti, kteří jsou me- mezi různými zemědělskými agenturami a platebními agenturami. A tyto jsou natolik mocné a eh, zodpovídají za rozdělení pozemku a řídí se katastrem nemovitostí a platbou za plochu. Když hovoříme o sdíleném řízení, tak potřebujeme jiný systém, jinou metodiku. Jinou metodiku sdíleného řízení tak, aby konečný příjemce měl takovou situaci, že my jsme schopni ovlivnit celou situaci, přitom v tuto chvíli jenom vlastně rozdáváme platby. A další věc, která mě poněkud mate. Mám pocit, že u druhého pilíře máme možnost platit za zpracovatelské zařízení. Ale to je malá částka, není ani povinná. A problém v zemědělském sektoru je, že jsou zdou ty monopoly, oligarchové a zpracovatelský sektor, alespoň tedy v Německu, je v rukou několika společností, které domin, dominují trhu, jako je třeba v případě masného průmyslu, mlékárenského průmyslu. Situace je v tomto směru stále horší a pochopitelně Evropská unie má mít zájem na tom, aby v oblastech venkova došlo k diverzifikaci a aby se vytvářely další možnosti na trhu, což by znamenalo, že bychom místo té kumulace spíše rozšiřovali záběr. A já zde nevidím žádnou možnost, jak v druhém pilíři nějak povinně zavést vyrovnání tohoto neblahého důsledku. A zvláště u té slovenské platební zemědělské agentury tam je zřejmé, že tato agentura je velmi chaotická a já si dokonce ani nejsem jistá, jestli jste to dostatečně uchopili. Táže se tedy, jaké budou dopady zjištění, když proběhl audit slovenské platební agentury, zjištění nejsou uspokojivá, jaké kroky budou učiněny proto, aby se řešila otázka této slovenské zemědělské platební agentury. Tolik tedy k mým obavám a orientačním postřehům po několika letech vývoje. Děkuji, Violo. A Richard Šaněcký je jako další. Děkuji bardzo, paní Děkuji, paní předsedající. Já jsem eh, pro vás ideálním poslancem, no, protože já vždycky eh, kladu obtížné otázky a dnes tomu bude také tak. Moje první otázka Tady eh, vlastně padla otázka z, eh, ze Slovenska, jak vlastně eh, tam funguje monitorování a také v jiných členských zemích. A za druhé jde mi o vliv pandemie. Jak jsme to pozorovali, že se tedy zlepšuje situace Eh, mladých farmářů, to víme z Rakouska, a eh, bylo nám řečeno, že v této otázce, ale i dalších otázkách, zajímalo by mě, jestli tedy eh, ten růst podpory pro mladé farmáře nějak ovlivnila pandemie, zda to třeba nějak neutnula, nebo jak to je. Generaldirektor, legen Sie los. Vielen, vielen Dank. Pane generální řediteli, prosím. Děkuji. Já zřejmě začnu otázkou, která se týkala potíží v souvislosti s jednotlivými platebními agenturami. Otázkou, která se týkala kroku, které jsme uskutečnili, aby se zjednodušily platby zemědělcům. Jak jsem již řekl, zemědělské platby by měly přispívat k veřejným statkům. Potom všichni volají Tedy my bychom neměli jenom platit za zemědělskou půdu v rámci obhospodařování půdy, ale měli bychom se zaměřovat i na další povinnosti a závazky, které jsou pro společnost důležité. A z definice samé plyne, a tak to i bylo formulováno, že nejde jenom o zjednodušení života zemědělců, ale z širších důvodů my žádáme zemědělce o to, aby zajišťovali veřejné statky. A proto potřebujeme vědět, co to přesně znamená. A proto se někdo musí zaměřit na to, jestli zemědělce opravdu plní tuto veřejnou povinnost. A máme zde eh, křížovou podmíněnost a další. A proto jsme chtěli, zvláště v druhém pilíře, přistoupit ke zjednodušení systému nákladů a také jsme chtěli přistoupit k nápravě chybovosti, tak aby se ty nákladové varianty zjednodušily. Zde byla otázka, proč je ta chybovost vyšší ve druhém pilíři, protože my proplácíme investice a zde dochází k chybovosti v tom, že ty nabídky nejsou správné, často jsou přemrštěné a tohle se neděje tam, kde použijeme ten zjednodušený nákladový režim. Proto se nakonec obíráme i tímto směrem. A k spravedlnosti pladeb. Já opakuji. Nejjednodušší způsob, jak zamezit těmto jevům, je zastropovat platby na 100 tisíc euro. Potom by měli lidé mnohem menší zájem o plochy. Proto si myslím, že role komise spočívá v tom, že musí být kladen eh, důraz právě na eh, tento uvedený návrh. Co se týče otázky monopolu v druhém pilíři agropotravinářství. Krize COVID ukázala, že zde probíhá diskuze o tom, co je přesně přínosné. A já myslím, že otázka zní, co očekáváme od zemědělců. Nejdůležitější je, aby byla dána udržitelnost. To znamená, že ti největší zemědělci možná budou přesně eh, zajišťovat eh, veřejné statky, budou eh, zajišťovat to, co je po ní žádáno, budou naplňovat očekávání veřejnosti, ale zde se dostáváme k otázce konkurenceschopnosti. V tom zpracovatelském průmyslu v rámci druhého pilíře, zde si myslím, že je důležité říci, že tohle je na členských státech. To je volba členských států a v rámci strukturálních fondů v rozvoji venkova ponecháváme volbu priorit na členských státech. A k otázce pana Černeckého. A to se nakonec týkalo i otázky na téma Slovenska. Já se domnívám, že my to bereme velice vážně. Jednak byla zde pod podezření týkající se nedostatků či případným podvodu. My jsme provedli veškeré kontroly a my v DG Agri jsme podnikli zvláště dva kroky. Jednak jsme část plade pozastavili, zvláště pokud jde o rozvoj venkova, to znamená Původně plánované platby měly být vypláceny slovenské platební agentuře, pak jsme dali platební agentuře lhůtu, podrobili jsme ji určité zkoušce, zkušebnímu období a pak jsme řešili otázku finančních rizik v souvislosti s podezřením na podvod a nedostatky. Myslím si tedy, že finanční zájmy Evropské unie v tom slovenském případě budou zabezpečeny. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane eh, generální řediteli. Máte před sebou hodně úkolů. Eh, já se tedy mohu připojit. Eh, já taky děkuji, pane generální řediteli, děkuji vám za diferencované a dobré odpovědi na naše otázky. My budeme i nadále samozřejmě spolupracovat, budeme mít mnoho dalších otázek a já se na to těším. Děkuji. Ano, děkuji vám. A teď se tedy dostáváme k panu eh, generálnímu direktorovi Lemetrovi jsem tedy rád, že, ráda, že vás tady můžeme eh, eh, při, eh, přivítat a já tedy vám dávám rovnou slovo. Ja, guten Nachmittag, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Dobré odpoledne, vážená paní, vážené, vážená paní předsedající, vážený pane zpravodaji Kůsi za výbor KONT. Moje úvodní prohlášení bude strukturováno do dvou hlavních bodů. Jeden se týká výkonu té politiky a další se týká eh, legálnosti a řádnosti. U obou bloků se dotknu zejména toho, co je v eh, zprávě o výroční zprávě o aktivitě, za rok 2019, ale vzhledem k jaksi ehm, k tomu, že procházíme časy, které jsou skutečně nabité událostmi, tak se dotknu i nedávnějšího vývoje. Pokud jde o policy performance, tak máme k dispozici údaje z konce roku 2018, 2019 dostaneme v brzké době. Z rok 2018 můžeme říci, že ta výběrová míra byla asi 77 z dostupné části, částky tedy byly vyhrazeny na konkrétní projekty. Tyto konkrétní projekty, a to je jakýsi pozitivní trend, který chci zdůraznit. V průběhu roku 2018 vedly nové, nově vybrané projekty ke zdvojnásobení očekávaného vytváření pracovních míst v, u malých a středních podniků, 280 tisíc, strojnásobení projektů spolupráce mezi e, firmami a výzkumnými ústavy na 70 tisíc a třetím příkladem je oblast z Green Dealu, kde jsme výrazně pokročili v oblasti obnovitelných energií, kdy všechny vybrané projekty by měly posílit obnovitelnou kapacitu Evropy o 5000 MW. A tím to nekončí, protože zdaleka ne všechny prostředky k dispozici až do roku 2020 velké ne všechny byly ještě vybrány. Co se týče finančních ukazatelů, tak když se na to podíváme z dnešní perspektivy, z perspektivy roku 2020, tak jsme dosáhli prakticky 100% procenta výběru, což ukazuje tato míra výběru, že dochází k posílení u mnoha projektů, u mnoha členských států. Došlo k sazbě, která je vlastně, která přesahuje dostupnost. A u některé to ještě tedy nedosáhlo 100% dostupnosti. Co se týče finanční implementace, postupujeme stále o něco pomaleji než v období 2008 až 2013. To je podobné jako to, co jsem vám řekl loni. A ta mezera mezi těma dvěma, dvěma obdobími je pořád víceméně stejná. Je tu míra implementace asi 40%. Co se týče žádosti o platby za 12 měsíců, tak tam máme dobrou rychlost. Když se podíváme na posledních 12 měsíců, čili říjen od října 19 až do 20, tak tam jsme stále na poměrně vysoké úrovni 35 miliard, podobně jako v předchozích 12 měsících, i když už tam zasáhl COVID. A při této rychlosti se zdá, že implementujeme všechny dostupné částky do konce období. A ukončení bylo asi 7, 17 milion eur, což je marginální v důsledku zrušení závazků. A jinak některá pravidla politiky soudržnosti byla přizpůsobená v rekordním čase za dva týdny, což pak umožnilo smysluplné přeprogramování prostředků na nejnaléhavější potřeby členských států ve zdravotním odvětví, na podporu malých a středních podniků, na podporu pracujících a také, aby co nejvíce dětí mělo možnost chodit, účastnit se školní docházky na dálku. Tyto prostředky jsou k dispozici od 1. února 2020. Máme už k dispozici asi 10 milionů eur na přeprogramování a tento výdaj může eh, být získán do výše 100%. A to pomůže absorpční kapacitě, urychlí to absorpční kapacitu. Eh, legalita, řádnost, tam začnu nejdřív tou částkou, kde na rok 2019 eh, chybovost byla 2,7%, což může být až 3,8% v závislosti na výsledek eh, různých řízení, opravných prostředků a tak dále. My jsme dosáhli této částky sazby v důsledku eh, toho procesu, kdy byly deklarovány výdaje v tom účetním roce 2017-18 a potom prostřednictvím kontrol přímo na místě na základě rizika, posouzení rizika u e, části těchto výdajů. Ale jsme přesvědčeni o tom, že tato procenta jsou solidní. Méně než pětina všech těch operačních programů měla nějakou zbytkovou chybovost větší než 2%, to bylo 46 celkem. No a co s nimi bude? tak my jsme zahájili opravná řízení a budou, budou samozřejmě následovat finanční korekce, které povedou ke snížení té finální chybovosti na méně než 2% v těchto případech. Když teď trošku vyzumujeme a podíváme se na národní systémy, tak jsme přesvědčeni o jejich celkové solidnosti i když jsme shledali určité slabiny pouze v 10% eh, auditních orgánů, které se týkaly zakázek, kontrol, státní pomoci. A nadále pracujeme s těmi auditovými orgány na tom, abychom opravili tyto, napravili tyto slabosti. No a vyhlídka na rok 2020 samozřejmě, že to bude rok velice náročný, bude to výzva i pro naše kolegy inspektory, proč v důsledku lockdownu nebylo možné se vypravovat do terénu v první půli roku, teprve teď. Uvažujeme o možnostech vydat se do členských států. Zabývali jsme se mnoha různými možnostmi, jak i v roce 2020 mít možnost prověřit všechno a myslíme si, že máme k dispozici potřebné opravné prostředky k tomu, abychom toho dosáhli a přizpůsobení. A spolupracujeme velmi úzce s eh, domácími kontrolními orgány, abychom jim dali potřebné pokyny k tomu, aby se omezila práce, ale aby přitom zároveň byla stejná míra ujištění. Budeme i nadále kontrolovat původ, míru rizika. Už jsme konstatovali, že Olaf je znepokojen některými výdaji a my se tím budeme zabývat. Takže tolik, co jsem, co jsem se s vámi chtěl podělil, podělit, abyste si udělali určitou představu o zprávě a aktivitě za, přes loňského roku. Ich darf Herrn Kuh. Děkuji vám. Nyní dávám slovo panu Kusovi, poté Tomáš Dechovský a pak Světlana Penková. Děkuji vám, pane Lemetre, za eh, tuto prezentaci. My tedy z DB Regio eh, máme tady eh, v podstatě další velkou kapitolu, kterou nyní zkoumáme. A já musím říci, že teď vůbec si nejsem až tak jistý, jestli je dobře ta vysoká chydobost Eh, vy hovoříte 2,7 procenta a možná až 3%, to už tedy eh, z toho nemám dobrý pocit a myslím, že kolegové se tím také budou zabývat. Ale mám ještě jinou otázku. A sice eh, zjistil jsem, že v oblasti přeshraničních kooperačních programů chystáte něco nového. Tam by de facto v těch oblastech, které nejsou dostatečně rozvinuté, kde eh, jsou velké ekonomické rozdíly. Takže teď vlastně ta mm, eh, přeshraniční spolupráce na léta až do roku 2027, eh, tedy připravujete regionální nějaké směrnice, nějakých dokumentů, orientační dokumentu pro příhraniční oblasti. Co si o toho slibujete a co je na tom vlastně nové? O tom jsme žádné informace dosud neměl, nedostali. Druhá otázka. Eh, tady se srovnávají průběžné platby za léta 7 až 13 a porovná se to s čísly 14, pro léta 14 až 20. A my jsme na konci posledního roku a pořád ještě nemáme Eh, realizovaných 6,6 Je to tedy méně než předchozím období. Jaká opatření DG Regio eh, bude eh, tedy uvažovat nebo zvažuje, aby se ta absorční schopnost zvýšila. A ještě tady mám poslední otázku. Tady jde o to, že ve své zprávě píšete, že e, pro přizpůsobení klimatickým změnám a nízkouhlíkovou e, ekonomiku e, se mají do roku 2023, do konce tohoto roku, investovat 75 miliard. Například se mají tedy podporovat bioplynové stanice. Jestliže tomu tak je, tak potom mohu téměř eh, garantovat, že eh, takovéto eh, klimatické nebo chtěl bych, aby bylo garantováno, aby tyto podpory neběžely paralelně k zemědělským dotacím. Čili otázka je, jestli bioplynové stanice se náhodou nepodporují dvakrát z, de, z Regi i z Agri. Děkuji. Přejdu rovnou k otázce, k meritu věci. V některých zemích ta míra absorpce, absorpční kapacita pro fond soudržnosti pro období 2014 až 2020 byla extrémně nízká. V některých zemích, jako je Chorvatsko, Bulharsko nebo Řecko, ani 30 prostředků nebylo vynaloženo. Co udělala komise v roce 2019, aby řešila tento problém? A co budete dělat v budoucnu? A tváří tvář této extrémně nízké absorpci, jak budete hodnotit nástroj Next Generation EU? Myslíte si na základě vašich zkušeností, že je dost opatření, které mohou zajistit, že tyto fondy budou využity s vyšší eh, mírou absorpce než u fondů soudržnosti? A jak to je s řešením podvodů u evropských fondů? Do jaké míry byla významná spolupráce s OLAFem v tomto ohledu? A máte za to, že implementace za rok 2012, ta, ta míra implementace, jak by se dala zlepšit? Děkuji vám. Thank you, Cvetelina. Děkuji, Cvetelina. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Lemetr, že jste tu s námi. Děkuji za tu strukturovanou prezentaci, konkrétní informace, která jste nám tu pr- prezentoval jako obvykle. A otázka bude poměrně stručná. Po eh, revizi v roce 2019, pod tak se zdá, že 21% nebo 3,6 miliard eur eh, té výkonnostní rezervy nebylo alokováno na příslušné programy, protože nesplnili ty výkonnostní milníky. Můžete nám sdělit, o kolik programů se jedná a provedli jste analýzu těchto programů, aby se zjistilo, proč nedosáhli svých milníků a co by se dalo v budoucnosti dělat, aby se tomu zabránilo. Děkuji. Panem Lemetr. Děkuji, paní předsedající. Já si píšu pomalu ty moje poznámky. Ano, a otázek je mnoho. A jsou to zajímavé otázky. Takže eh, já vlastně mohu teď doplnit eh, své komentáře k minulému roku, za to děkuji. K panu Kůsovi. Si skutečně nemyslím, pane Kus, že by byl důvod k nějakým břichobolům nebo bolhlavům. Já ne, protože bych tady odkazoval na předchozí období, kdy byla chybovost mnohem vyšší, ale proto, že chybovost, tak jak ji definujeme, není konečným výsledkem. Je to stále určitý krok na cestě a poslední kroky se teprve mají dotáhnout. Já vám mohu stvrdit, že u těch 46 operačních programů, u nich jsme shledali, že chybovost je nad 2%, co náš, nás vede k, té, k tomu průměru, který je nad 2%, tak budeme zajišťovat po, eh, tom, po těch eh, opra, opravných řízeních s členskými státy, tak budeme zajišť, se zaj, zajistíme, aby všechno celkově tedy, aby to nemělo chybovost větší než 2%, když to do toho zapracujeme. Já jsem dal najevo relativní míru spokojenosti, protože ob, měli jsme období 2017-18, kde lze říci, že celkem za to všechny operační programy eh, eh, vykázaly výdaje. Tak to vždycky nebylo. Zatímco u Regia z roku předtím pouze 170 vykázalo náklady, které jsme mohli ověřit. Teď už jich máme 258, což jsou skoro všechny. A vidíme, že chybovost, tak jak jsme se o ní bavili, je skutečně velice nízká z historického hlediska, blíží se dvěma procentům před vstupem komise. A komise samozřejmě se do toho vloží a postará se o to, aby celková chybovost byla určitě pod 2%. Co se týče těch takzvaných Border Orientation Papers, to je nový druh dokumentů, Jehož smyslem bylo dělit se s členskými státy předtím, než začnou programovat u přeshraničních programů, podělit se o určité úvahy ze strany komise. Abychom tím trošku pobídli jejich strategické myšlení. To vychází z našich zkušeností. A mělo by to být nápomocné členským státům. Tomu, aby pak mohly členské státy mít op- návrhy operačních programů pro tyto příhraniční nebo přeshraniční oblasti, které budou vysoce kvalitní. A co se týče pokroku v absorpci, míře absorpce období 2007 až 13 a 14 20 ve stejné fázi, když to srovnáme, tak vy jste uvedl ty, ty, eh, ta procenta, to je pravda, je tu rozdíl mezi 6 až 7 procentních bodů, což bylo i v loňském roce. Je nějaký způsob, jak to zlepšit? Upřímně řečeno myslím, že ne. Proč? Protože ze samé povahy nařízení členské státy mají ještě jeden rok v tomto programovém období oproti předchozímu k tomu, aby dotáhly implementaci. Mají jeden rok navíc. A dopady jsou viditelné, že období začalo pomaleji a implementace je spožděná oproti předchozímu období o zhruba půl roku. Ne o rok, ale tak o půl roku. No a co jsme dělali? Jen tak jsme se dívali se založenýma rukama? Ne. Celé čtyři roky jsme byli k dispozici bok po boku členským státům, tím odpovídám i na to, co jste říkal vy, pane Zdechovský, některé z nich jsme jasně věděli, že trošku zápolí, že mají e, problém, že čelí velké míře přerušení a nevynaložení prostředků. Tím, že jsme jim nabízeli technickou pomoc, tak aby měli, e, abychom posílili jejich vlastní technické kapacity a kromě toho jsme mobilizovali naší vlastní technickou pomoc zacíleným způsobem vůči těmto státům nebo ve prospěch těchto států, které měly větší problémy. A já jsem přesvědčen, že ty nízké, velmi, velmi nízké eh, problematické část, částky přerušení těch 70 milionů za posledních let, že to ukazuje, že se situace zlepšuje, že to rušení se zlepšuje, že dochází aspoň k určitému pokroku. Aspoň jakýmsi minimálním tempem, který e, je, které je nezbytné. Co se týče zelených opatření a možnosti podpořit například eh, bioplyn, Tak co se týče tohoto plynu z biomasy, je, ano, to je v možnostech politiky soudržnosti. Nevím, jestli takové projekty jsou, které by se těšily konkrétní podpoře, ale předpokládám, že ano. Vaše konkrétní otázka se ale, myslím, týkala spíš eh, dvojího financování. Dvo, dvojí financování, to je extrémně závažná otázka. To budeme mít ještě více na radaru v příštích letech, protože jsme teď vytvořili několik nových nástrojů prostřednictvím toho eh, balíčku pro oživení. A ve všech těchto případech je možno podpořit stejné druhy výdajů, například zdravotní, na zdravotní um, zařízení. Podívejte se, kolik nástrojů může z evropského rozpočtu něco tak, takové výdaje podpořit. Čili bych se zajistil, že nedochází k žádnému dvojímu financování z evropského rozpočtu. Bude, je a bude ještě větší prioritou do budoucna. Co se týče přímého rizika dvojího financování na jedné straně druhý pilíř SZP, na straně druhé ERDF e a Fondu soudržnosti, tak tam máme velmi robustní systém, protože je tam ten jedinečný identifikátor projektů a můžeme vám písemně sdělit další podrobnosti na toto téma. Ovšem, Domnívám se, že tohle riziko je plně pod kontrolou, aspoň ve vztahu SZ, k SZP a politice soudržnosti. Ale uvědomuji si naprosto jasně, že se musíme zamýšlet, zamýšlet i nad budoucími situacemi, jaké jsem zmiňoval, třeba zdravotní výdaje. Pane Zdechovský, já bych ještě dotáhl svou odpověď vám, protože nehovořil jsem například o React EU. V té podobě, jak to schválila Evropská rada, tak by se nabízelo aspoň asi 50 miliard prostředků navíc. Ve stávajícím programovém období 14-20, které by se mělo implementovat v období 21 až 23. To jsou podstatné částky, Přidalo by to asi sedminu k těm běžným částkám podle stávajícího období, ale smyslem má, mají být velmi konkrétní úkoly. Již jsem hovořil o těch předkrizových opatřeních, React EU, to by bylo relativně podobné. Jsou zdravotní výdaje, podpora pracovního kapitálu pro malé střední podniky, podpůrné krátkodobé projekty, malá infrastruktura, infrastruktura na podporu zelenější, zelené a digitální transformace, ale není, nejsou to žádné dálnice. Tyto dodatečné částky by měly být alokovány projektům, které lze implementovat velmi rychle. Proto v tuto chvíli nevidíme u žádného členského státu, že by a priori byla nějaká výzva ohledně implementace těchto opatření. A co se týče spolupráce s OLAFem a částek, které používáme na korekce u členských států, tak myslím, že jsme měli um, tu míru oprav přes 60%. A když ten OLAF, že 80, ne, 86% z těch doporučení, ale to je obrovská změna oproti době před e, několika lety, A vysvětlení není o tom, že by jedna strana nebo druhá strana se najednou probudila vůči své zodpovědnosti, ale je to proto, že jsme spolupracovali daleko těsněji s Olafem již v předběžné fázi, fázi, abychom dospěli ke sdílenějšímu náhledu na to, eh, jak, jaká může být výše těch korekcí podle pravidel, které máme k dispozici. A konečně paní Penková, děkuji, že jste se dotkla té výkonnostní rezervy. To je specifický mechanismus pro období 14-20, dřív neexistoval a nebude existovat v dalším období. Tato rezerva dala stranou 6% pro každý operační program, pro každý těch prostředků, abychom pak ověřili, zda kvantitativní cíle stanovené nejenom individuálními operačními programy, ale také prioritami byly splněny. Celkový výsledek je, že více než 80 cílů z hlediska vyčleněných prostředků, že bylo splněno a že ty částky byly uvolněny. Jak jste již řekli, 5 miliard celkem spolu s financ- se spolufinancováním bylo realokováno buď na další priority v operačních programech, a nebo na jiné operační programy. Upřímně řečeno, Mně to připadá, že to je známka důvěryhodnosti systému. Když máme nějaký výkonnostní systém, tak cílem velmi často je, tedy ty cíle se minimalizují, aby, aby bylo možné splnit. Velmi často. To, že tady nebylo splněno 100% všech milníků, ale jenom 80, tak to myslím, že odráží to, že ten výkonnostní systém byl dost jaksi náročný, seriózní a nebylo zas tak snadné ty cíle dosáhnout. Musím říci, že celá upřímně řečeno se jednalo o pozitivní zkušenost období 2014 až 2020. Tak to bylo velice zajímavé. Pro mě by ten nejhorší případ byl Eh, v tom, eh, kdybyste si stanovili minimální, prac, eh, minimální pr, standardy, které by de facto 80% nestačily. Takže vlastně tady ty otázky jsou velice oprávněné. Není Ramona, poté Vilhelm Kramon a potom Richard Čánecký. Um, děkuji mnohokrát. Jak jsem již říkala v tom předchozím kolečku, jsem zda jako zástupkyně svého kolegy. A omlouvám se, pokud některé z těch otázek již zazněly, když jsem zrovna musela ze sálu vyběhnout. Jednak programy v rámci sdíleného řízení. Ehm, tam je chybovo 7,2%. U některých programů jsou zjištěny zásadní nedostatky. Můžete prosím rozvést ty problémy, s nimiž jste se setkali za druhé? Evropská unie přerušila 21 programů za 1,2 miliardy eh, vzhledem k zásadním nedostatkům. O jaké nedostatky zde jde a jaké jsou podmínky, které byly stanoveny pro to, aby tyto programy mohly nadále probíhat? A vzhledem k absorpční kapacitě, která není vždycky optimální, co si myslíte o technické pomoci na úrovni zemí? Měla by být zkvalitněna a neměla by Evropská komise na národní, regionální a lokální úrovni zajistit eh, jaksi další možnosti osvěty a vzdělání v tomto směru. Děkuji. Viola, prosím. Ich verzichte, es ist so viel gefragt worden. Ne, těch otázek bylo už mnoho, máme spoždění, takže já se budu ptát někdy jindy. Děkuji. Ano, děkuji. Takže pane Lemetr, ne, ještě tedy pan Čarnecký. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Otázka eh, o tom, jak se reportuje monitoring eh, těch toho ozeleňování. K tomu by mě zajímalo více. Za druhé, eh, pak jaké máte v záměry pokud se týče kontroly eh, výdajů na ochranu zdraví a za třetí, eh, nepochopil jsem, co eh, řekl pan Kus přednedávnem. Šlo tedy o tu chybovost v některých oblastech, který je velice vel, vysoký, vysoká. A další otázka. Domníváte se, že je je to tady ta současná situace s tím a bude se to zmenšovat? Děkuji. Ähm, tak ještě eh, vy budete mít slovo? Eh, mám jenom otázku. Eh, existují nějaké net korekce, čisté korekce? Um, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Paní Strugariu, pokud jsem pochopil správně pojem hlavních nedostatků, tak zde bych rád upozornil na hlavní zdroje chyb. První jsou chyby zjištěné auditními úřady na národní úrovni, to jsou nespůsobilé výdaje nebo nespůsobilé projekty. Někdy je druhý zdroj chyb v oblasti veřejných zakázek. Máme nedostatky zvláště na úrovni řídicích orgánů a pokud, ať už to je vzhledem k naší auditní práci nebo auditní práci národních kontrolních úřadů, máme celkem vysokou chybovost někdy nad 10%, což znamená, že naše finanční riziko není pokryto tím systém zadržení 10% pladeb. A v takovém případě nařídíme přerušení pladeb do doby, kdy jsou tyto zjištěné nedostatky napraveny. Jak se to sleduje? Řídící orgán předloží akční plán aby došlo k nápravě a je na národních kontrolních orgánech, aby prověřili naplnění akčního plánu. Do okamžiku, kdy obdržíme jejich potvrzení, platí přerušení pladeb. Možná se mohu rovnou vyjádřit k vaší otázce, paní předsedkyně, která jste se tázala na čisté korekce, ty se předpokládají poprvé v tomto období, že se uplatní v situacích, kdy celkový národní kontrolní systém nezaznamená nějaký zásadní nedostatek. My jsme se do takové situace ještě nedostali. Zaznamenali jsme případy, kdy vznikaly otazníky, jestli je to ale systémový problém, který by zatím nebyl zachycen národním systémem, to do této chvíle nelze konstatovat, protože jsme dosud vždy konstatovali, že nikoli. Ale je to výdaj, který byl stažen, ale mohl být nahrazen výdajem jiným. Já nechci spekulovat o tom, jak bude situace vypadat v budoucnu, ale nebyl bych překvapen, kdybychom jednou měli v rámci tohoto funkčního období i čisté korekce. Co se týče technické pomoci, tak jak jsem již uváděl, jsou zde dva typy. Jednak ten, který řídí členské státy sami a který má členským státům pomoci v tom, aby měli možnost sami plně realizovat financování a plnit veškeré povinnosti. Tyto částky jsou rozhodně dostatečně vysoké, ale stejně jako politika soudržnosti spadají do sdíleného řízení a proto je na členských státech, aby sami zvolili způsob, jak rozhodnout o technické pomoci. Pak je zde menší částka, kterou řídí Evropská komise přímo, to znamená, že zde můžeme my rozhodnout, jakým způsobem provést realizaci. Vždy je třeba směřovat tyto prostředky na to, aby se zkvalitnila realizace dané politiky a je to směřováno na opatření ve všech členských státech nebo někdy je to směřováno na opatření, která mají pomoci jednotlivým členským státům. K tomu, co říkal pan Čarnecky, musím říct, že jsem nepochopil vaši první otázku, ale druhou otázku. Ano, k tomu mohu říci, eh, to jsou kontroly ve zdravotnictví že je to oblast nová, nová oblast eh, výdajů. A teď nemluvíme o podpoře pro budování zdravotnické infrastruktury, zde hovoříme o nouzové podpoře na posílení kapacity zdravotnictví v době pandemie. Jak už jsem říkal, tohle velmi bedlivě sledujeme, abychom zajistili dvě záležitosti. O jedné se zde již hovořilo, to znamená zamezit dvojímu financování, protože z řady dalších nástrojů by to, to kapacita mohla být financována. Za druhé, a zde opět se snažíme být proaktivní a spolupracovat s národními orgány. Jde o to, že pravidla pro zadávání veřejných zakázek musí být pochopena a dodržována. Je možné, pokud to, to lze na národní úrovni, zrychlit řízení, zrychlené řízení, kde potřebujete nějakého dodavatele okamžitě, tak ano, ale jsou zde podmínky, které je třeba v prvé řadě naplnit a na tom pracujeme se všemi realizačními orgán, abychom časem nezjistili, že máme spoustu nespůsobilých výdajů právě proto, že nedošlo k dodržení pravidel veřejné. Děkuji vám, eh, pane generální řediteli. Určitě vás zase pozva, pozveme, budeme toho mít určitě ještě mnoho na srdci. A nyní DG Bač, eh, náš trpělivě očekávající pan generální ředitel Kopman, kterému uděluji slovo a musím tedy říci eh, kolegům, že eh, zhruba za půl hodiny eh, končíme a pokud budeme chtít rokovat déle, pak už to bude jenom v angličtině. Takže zatím vítám pana generálního ředitele, máte slovo. Děkuji vám, paní Holmajer, za to, vaše pozvání a děkuji vám také za možnost eh, probrat zde roli DG Bač. Já jsem se chtěl eh, dotknout horizontální role DG Budget a také rámce odpovědnosti v komisi, ale pochopitelně váš hlavní zájem spočívá na roli schvalujícího úředníka a zprávy o výroční činnosti, která se týká právě příjmové stránky rozpočtu. To znamená shromažďování prostředků, u, které, u kterých, jak víte, máme výhradu. Máme zde případy podvodů u textilu a obuvy z Číny řadu let docházelo ke ztrátám ve vlastních zdrojích. Nejproblematičtější byla tato záležitost ve Spojeném království a zvláště proto, že až do pozdní chvíle Spojené království tuto otázku dostatečně nepodchytilo a proto podvodné jednání pokračovalo a ztráty narůstaly. To znamená, že Spojené království má odpovědnost za většinu ztrát v tomto období 2012 až 2019. A vzhledem k tomu, že Spojené království nepodniklo včasné kroky, tak jsme museli zahájit řízení pro porušení smlouvy. A poté, co jsme neobdrželi žádnou reakci, tak jsme se museli obrátit 7. března 2019 k soudnímu dvoru. Na konci tohoto roku se předpokládá, že bude nařízeno soudní jednání. Jak říkám, Spojené království to byl nejzávažnější případ, s ním jsme se setkali, ale byly další problematické oblasti podvodného jednání v různých členských státech a proto Evropská komise rozšířila na roky 2017 až 2019 inspekční činnosti, kdy jsme systematicky žádali po členských státech, aby provedli nápravu u celních opatření a já jsem rád, že v roce 2018 až 2019 byly ty ztráty ve srovnání s předchozími roky nižší. Zdá se, že inspekční strategie zabrala, ale pochopitelně objevil se na začátku tohoto eh, desetiletí, to znamená začátku roku 2010, eh, celkem velký počet problémů. V dalších členských státech někdy nebylo snadné identifikovat ty ztráty. Zdá se, že ale jsou v podobném rozsahu jako případ ve Spojeném království, u kterého jsme zakročili. Jak víte, tak spolupracujeme velice úzce s OLAFem, je to celoevropský problém. Řešíme organizovaný zločin v Evropské unii a zde je třeba zareagovat velice důrazně. Pokud jde o následné šetření po té, co proběhne prvotní inspekce, budeme mít k dispozici novou strategii, která samozřejmě bude spočívat v nápravném opatření při znovu navrácení objemů ztrát. A k horizontální roli DJ bych rád řekl, že jsme hodně pracovali na výkonnosti a dodržení předpisů. To je velké téma, které nás zajímalo, když jsme zpracovávali výroční přehled. První část zprávy, ta hovoří doufejme o velice hodnotných záležitostech. Doufám, že to tak členské státy také vnímají. Co se týče souladu a dodržení, zde velice podrobně popisujeme rozdíly mezi tím výročním procesem účetního dvora a naším korekčním systémem, víceletým korekčním systémem. Jak víte, na konci programu je zbývající riziko nižší než 1%, což znamená, že eh, procento eh, významnosti nedostatku je pod 2%, co znamená krize COVID pro naše kontroly. Víme, že tento rok je zvlášť náročný vzhledem k tomu, jak je složité se vůbec eh, přemysťovat v Evropské unii. A proto jsme spustili proaktivně vyhodnocování rizika. A žádáme kolegy v komisi, aby posílili své kontrolní kroky a inspekce a neustále všechno velmi pozorně monitorujeme, abychom zabránili případným potížím, což samozřejmě je velmi důležité i z hlediska toho, že příští rok chceme spustit novou generaci programů, včetně eh, programu eh, pro obnovu a odolnost. Budou to zvláštní podmínky z hlediska kontroly a inspekce a auditu a proto jsme na to připraveni a teď na to upozorňuji. Chceme zapracovat na tom, abychom snížili rizika. Děkuji. Děkuji vám. Mám eine ganz kurz. Já bych měl hned na začátku takovou krátkou otázečku. Mm, o, jaké, o jaký rozměr se tady jedná, jaké množství, eh, kde tady bojujeme s Velkou Británií? Eh, změnilo se o tady už něco? Pan Kus, eh, děkuji paní předsedající, pane Kopmane, to jsem se chtěl zeptat taky, jak? velké je to riziko, eh, které mu se vystavujeme nejenom tedy vůči Velké Británii, ale také vůči celé EU. Můžete už něco říci tedy o tom, jak je to kvantifikovat to? Eh, druhá otázka se týká RALs, to znamená přebytky rozpočtu, které eh, za minulou dekádu narostly o 50 Čím to je, ptám se. A v této souvislosti jsem také narazil na jednu položku v rozpočtu 03029904. Tady se financují programy z víceletého rozpočtu let 7 až 13, čili to už je hodně dávno protože je to v rozpočtu, rozpočtu 2021, čili jak se to vysvětluje a o co tady vlastně jde. A pak mám ještě jednu otázku k programu, respektive k tomu přechodu eh, DG Buč eh, má eh, za sebou změnu účetního systému z Abaku na Sumar. A vy tady vlastně uvádíte, že je to spožděné a že náklady eh, velice narostly tedy oproti očekáváním. Čili zajímalo by mě, eh, o jakých částkách se tady bavíme a proč je to tolik dražší. No a jak si to představujete do budoucna, jak eh, by se to mělo realizovat a co vám to vlastně přinese? Já vím, že teď jste ve stresu eh, z důsledku nového víceletého rozpočtu a tak dále. To samozřejmě pro vás znamená obrovskou eh, pracovní zátěž, ale Ehm, samozřejmě potom přecházet na nový účetní systém, to také eh, je komplikace. Já vám přeji mnoho úspěchů, ale jak jsem řekl, mm, opravdu bych rád věděl, co se tady na nás chystá také na vaj. Pan Zdechovský, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jen jednu velmi stručnou otázku. Jak ten nový systém EDS při ochraně finanční zájmu Evropské unie, jak zafungoval. Budou výsledky z roku 2019 následovány ještě auditem. Došlo k posílení informovanosti ohledně použití EDS mezi uživateli a došlo k nějak informování členských států. Děkuji, eh, Tomasi. Eh, tady eh, Svetlino Maslovo. To je dobré znamení, že máme slunce v sále. Děkuji za odprezentování situace, děkuji, že jste mezi nás dorazil a mám otázku týkající se obavy, která se objevila ve výroční zprávě o činnosti DG Batch. Jde o ztráty v souvislosti s nevyplacenými vlastními zdroji ze strany Spojeného království. Odhad je 2,5 miliardy. Jsou to mezery ve vlastních zdrojích, jak chcete řešit tuto situaci a lze očekávat, že by Spojené království tuto částku uhradilo? To je první otázka. A druhá otázka zní, můžete se stručně vyjádřit ke svým plánům na projekty otevřených kanceláří a v kontextu krize a sociálního distancu? Děkuji. Já teď proti slunci nevidím pana generálního ředitele, předpokládám, že tam bude v té záři. Děkuji, paní Holmajer. Já jsem samozřejmě tady pro vás neustále. Děkuji vám za tyto otázky. Eh, možná bych začal tou vaší otázkou. Jde nám tady o ztrátu 2,1 miliard euro v případě eh, Velké Británie a samozřejmě se to bude eh, týkat, eh, bude se to řešit před soudem, jsou tam tedy navíc úroky, ty se budou akumulovat a my to tu a tam tu a tam připomínáme Britům, čili celkem to budou 3 miliardy eur. Takže Británie nechce platit, řeší se to u soudu a předpokládám, že by se to mohlo být, eh, že by to mohlo být rozhodnuto do konce roku a nemohu to tedy jaksi předjímat, ale vzhledem už eh, k eh, stávající judikatuře náš případ je velice robustní. Takže týká se to všecko, nebo obrací se to na evropské právo ještě v době, kdy Velká Británie byla členem Unie. Pokud se týče rozměrů těch eh, dalších případů, tak ty jsou tedy, ty, ta, ta částka je zhruba adekvátní eh, té britské. Takže asi víte, kolik to je. Eh, teď tady jsou další otázky. Eh, to eh, se týkalo ralu, který nám roste, pan kůz. Já myslím, že tady jsou tři důvody tohoto eh, růstu. Za prvé, v tom prvním víceletém rozpočtu byly změněny podmínky pro platby z M plus 1 M plus 3, což zpomalilo eh, naši, naše plnění, na no to je právě těch eh, já, z 30 na 60 milionů eur na konci eh, období. A dále tady máme vliv inflace a růstu národního důchodu, takže tím nám zase narůstají nominální částky. Pokud se týče eh, zprávy o platbách, eh, což eh, máme teď, jsme minulý měsíc tady se o tom bavili s rozpočtovým výborem, tak na konci finanční perspektivy, tak tady to naroste jenom z 3 miliardy eur, čili ten efekt se stabilizuje. A to znamená, že e, můžeme říct, e, čím to je a je to tím, že máme tedy M plus 3 a to se to platí dnes a to bude platit i v tom dalším víceletém výhledu, takže tady ten vliv se vytrácí. Samozřejmě, že nižší RAL je e, žádoucí z hlediska rychlosti výplaty plateb, ale neměli bychom eh, to zaměňovat eh, s nedostačnou implementací. Tak to není. My máme investice, my máme také období, kdy eh, závazky jsou a i vyplácení jsou garantovány, ale vlastně ty by se musí verifikovat a tím nastává určitá prodleva. Uvidíme, snad se to podaří poněkud urychlit. Dále jste se ptal na eh, přechod eh, mezi účetními systémy z Agapu na Sumo. Eh, musím říct, že ta suma se pořád ještě vyvíjí, že ještě to nefunguje. My toto budeme uskutečňovat v několika krocích. Ten první krok se bude týkat platebních agentur, které to budou od začátku implementovat a to samozřejmě eh, se budeme snažit, aby ten, eh, ten rozpočet, eh, této účetní fungovala dobře, přičemž k úplnému přechodu mělo dojít v horizontu tří let. Je to tedy náročné a pokud se týče těch více nákladů, tak ty jsou ve výši nějakých 20 až 25 milionů eur a musím říci, že Toto je zatím odhad. Oproti odhadovanému rozpočtu na začátku projektu. A je to dáno daleko e, větší složitostí programu, než jsme původně očekávali. A narostly také náklady na softwarové licence. Čili mm, to jsou zdroje těch e, výrazných odchylek. No a tím, že je to složitější, tak to také trvá déle a mm, také mm, se dotýká velkých počtů externích pracovníků. A to se musí započítávat do toho projektu. Ale je třeba říci, že eh, tady od eh, zavedení EA nemáme žádné problémy, žádné spoždění, a vlastně ani ta covidová krize nás dále nezdržela. Takže e, v tomto smyslu to byl dobrý rok a teď e, vstupujeme do kritické fáze, e, kdy budeme zkoušet funkci a funkčnost programu. Ono eh, v podstatě je to customizovaný produkt založený na, produkt, eh, na architektuře SAP, který nám dá větší eh, přehled o rozpočtu a hm, to znamená, že budeme moci mít lepší přehled a lepší kontrolu rozpočtu. Domníváme se, že to je prostě dobrý investiční náklad, není to jenom jednorázový nějaký výdaj. Dále jste se ptali na zprávu o RALu a pokud souhlasíte, eh, já eh, tady tu zprávu nemám, takže já bych vám tu odpověď dal písemně, omlouvám se. Eh, pan Zdechovský, jste se psal na IDES, jak funguje? Musím říct, že po té úvodní fázi to funguje dobře. Eh, měli jsme spoustu eh, různých eh, věcí, které mm, podlehaly exkluzím. A to je vlastně takový odstrašující prvek. Firmy, které jsou zpracovávány tímto systémem, mají právo se bránit, což samozřejmě si vyžaduje určitý čas. A samozřejmě uvidíme koncem letošního, počátkem příštího roku, eh, zda je možné ten systém urychlit, ale myslím, že eh, tady to povědomí o tomto systému mezi účastníky na trhu eh, vzrůstá a vzrostlo a vyvíjí se to dobře, tak jak jsme očekávali. A poslední otázka. Myslím, že to, o těch ztrátách EA jsem už vlastně Eh, hovořil eh, o eh, jejich kvantifikaci a distribuci. Musím říci, že na základ nebo po intenzivních kontrolách došlo k výraznému poklesu, ale samozřejmě přetrvává otázky, otázka ztrát, které vznikly v minulosti mimo Spojené království. My jsme velice dobře spolupracovali s DG Taxud a naše společná analytická schopnost eh, nám umožní eh, fungovat daleko rychleji, budeme získávat rychleji celní data a tím se zlepší naše schopnost vyhýbat se těmto problémům, aby, tomu, aby ty problémy vůbec vznikly. A poslední otázka se týkala kolaborativního prostoru v DG Budget, tak eh, musím říct, že eh, tento projekt byl pozastaven během krize eh, z jasných tedy důvodů a každopádně komise nyní přeskoumává svoji politiku budov. My teď máme Eh, de facto eh, zhruba 50 kanceláří, které jsou z, eh, využity na nějaký 20 až 50 Takže to ukážu teprve budoucnost. Děkuji vám. Tak to bude určitě velice zajímavá budoucí otázka, kolik prostor vlastně potřebujeme a jak to budou zaměstnanci využívat. Korona, myslím, Eh, přišla se zcela novým myšlením a zatím nevíme, jak to bude vypadat ve výsledku. Bude zajímavé o tom dále debatovat. Tak a myslím, že eh, ještě Ramona chtěla online něco přispět. Can you hear me? Yes. Slyšíte mě? Zdravíme vás, Ramono. Nás vidíme i slyšíme. Mám otázku. Mnoho výročních zpráv zmiňuje, že některé DG používají pravidlo de minimis s tím, že pokud chybovost byla na 2%, tak rozpočtová částka byla dostatečně nízká. Nebojíte se náhodou, že to na, nakonec povede ke zkreslenému obrázku o účtech, což zabrání kontrole milionů eur a zabrání to modifikacím a zlepšením z dlouhodobého hlediska? Čili tolik můj dotaz. Děkuji předem za odpověď. Dále Viola. Děkuji, paní předsedkyně, velmi rychle. Stávající systémy IT umožňují sběr údajů prostřednictvím jednotného nástroje. Ale co potřebuje komise k tomu, aby veřejnost i komise mohla získat snadno informace o tom, kdo jsou ti koneční příjemci z evropského rozpočtu, protože to by nás hodně zajímalo. Myslím, že pan generální ředi, pa, ředitel nám dá hezkou odpověď. Pan Čarnecký. Děkuji bardzo. Já oczywiście... Děkuji. Já jsem taky měl otázku k eh, Brexitu, stejně jako pan Kus a paní Holmerva, ale už jsme uslyšeli tu odpověď, takže to nebudu opakovat. Ale mám jinou otázku. Hovořil jste o nové eh, strategii inspekce Eh, mohl byste k tomu říct něco víc? Herr Generaldirektor, die letzte Runde geht an Sie. Poslední kolo pro vás, pane generální řediteli. Eh, Děkuji. Takže možná nejprve k otázce de minimis. To je velice relevantní otázka, ale já jsem rád, že vám mohu víc vstříc, protože v tomto konkrétním kole jsme se posunuli ze situace, kdy jakákoliv výhrada musela vyústit v situaci, kdy výhrada, která byla pod eh, tím Prahem materiality, byla odstraněna. Takže teď víme přesně, o jaké částky, jaké částky jsou v sázce, to je 5 miliard, 5 eh, milionů tedy pro eh, tyto částky. Ne, že by nám nezáleželo na 5 milionech, ale pak jsou tu 100 miliony v dalších, v dalších těch výhradách, je, důlež, je lepší se zaměřit na ně. Dále, to takzvané Single Data Mining Tool, to je nám velmi, naš, velmi eh, blízké, velice nám na to záleží, je dobré, že jste na to upozornila. Myslím si, že je zásadní, abychom nejenom měli informace o konečných příjemcích, ale abychom tyto informace mohli skombinovat prostřednictvím nějakého nástroje, který bude využívat umělou inteligenci. Máme Arachne, to, to je nástroj, který už existuje, který dobrovolně používají členské státy. A jeho další implementace a rozšíření by bylo velmi nákladově dostupné, vzhledem k tomu, že ten systém už existuje. Takže my se teď zaměřujeme tímto směrem, aniž bychom ještě zaujali konkrétní postoj k tomu přesnému nástroji, ale aspoň středně eh, době by to byl možná optimální postup. Ale než to budeme moci udělat, a to mi dovolte potrhnout, musíme zajistit, že ty závazky pro členské státy skutečně zaznamenávat koncové zástupce, je stanoven v legislativě. Eh, tedy musí, má být stanoven v legislativě, protože zatím to tak není. A to s tím se komise snaží vstup, to předkládat do spolurozhodovacích procesů. Víme, že váš výbor hrál kritickou úlohu v tomto směru. Já vím, že se tím budete zabývat napříč parlamentem, protože pokud to nebude jasně stanoveno v legislativě, tak i když budeme mít skvělý IT nástroj, tak nebudeme mít ten právní základ, který by nám umožnil to využít. Takže to je naprosto kritické. A ještě poslední otázka, teď nevím přesně, to, teď nejsem schopen to přečíst po sobě. Ano, nová strategie pro vymáhání. Tam jsou tři části. Teď jsme v daleko již lepší situace, aby to mohlo být ještě více založené na riziku. Či máme samozřejmě omezený počet pracovních sil, ale máme eh, lepší informace IT, takže aby to mohlo být založené na riziku. A združujeme všechny dostupné informace, prostřednictvím jednotné analytické kapacity, včetně celních údajů a včetně připojení OLAFu. Samozřejmě využíváme jejich znalostí při tom, abychom měli lepší základ. A pak je tu část vymáhání, kdy, jak jsme ukázali v případě Spojeného království, pokud zjistíme, že došlo k nějakým závažným porušením, nějakém poškození finančních zájmů Unie, že další čl členské státy musely za tyto problémy zaplatit, tak pak získání těch částek, které byly ztraceny, je samozřejmě důležité. Takže to jsou ty tři zásadní eh, body této strategie. Děkuji. Kusy. A teď je na vás eh, tedy konec Eh, dnešního dlouhého dne. Máme eh, Tlumočníci jsou tady eh, ještě s námi, takže jestli to vezmete rychle, tak to ještě zvládnete. Ano, děkuji tlumočníkům jenom jednu minutu, prosím. Chtěl bych srdečně poděkovat, je to pro mě nová zkušenost na fóru, které je kvalitativně velice kvalitní a dostali jsme zde opravdu hodnotné odpovědi. Já se opravdu těším na e, další vývoj a těším se na kontakty, které teď začínají a ještě jednou děkuji všem, kteří se dneska zúčastnili. Děkuji všem také, děkuji panu generálnímu řediteli a těším se tedy na tu e, novou úpravu e, Real Time Information System a s možností také nasadit umělou inteligenci. Takže se vlastně spojovat a mít lepší, lepší eh, přehled a nemuset absolvovat eh, měsíce trvající dotazování u členských zemí. Tak to bude také velice zajímavé a já, si, eh, já sobě i nám všem dohromady přeji hodně štěstí Eh, uvidíme, jak se tomu postaví eh, rada a komise a parlament. Jak šéfové vlád eh, říkali, že by to chtěli dobře. Takže srdečně děkuji za tuto vynikající práci a, a velmi dobré rozhovory. Takže, pane zpravodaji, přeji hodně úspěchu. Výsledky hlasování účastnilo se 29 článů, členů. Všechny hlasy jsou platné. To je poprvé, blahopřeji. To je od nás opravdu výkon. Obě zprávy prošla, prošly 1, 28 0 a 24 eh, proti dvěma, ke třem. Takže je to jasné. 13. října od 13.45 a od 16.45 se sejdeme znovu a já už se těším. Děkuji vám všem, kteří jste tak dlouho zůstali a děkujeme také za ty no, trpělivé a dlouhé odpovědi.